Dobrý den, dobrý den. Především dovolte, abych přivítal všechny zde přítomné dnes. Jak vidíte, to je takový zvláštní den, takže chci pozdravit nejenom všichni členy našeho výboru, ale další účastníky, zástupce různých zemědělských organizací z celé Evropy, od Koba, Kočeka, pan Pekan, pan Brune, pan a další. A chci i přivítat mm, různé předsedy Eh, italské předsedy Giuseppe Politi, Franco Veracina, kteří jsou z italských združení zemědělců a další a další zde přítomné zdravím. Caro komisario. Milý pane komisaři, eh, Chci eh, tě přivítat v Evropském parlamentu. Jsem rád, že jako i jindy jsi přišel k nám na výbor pro zemědělství aby si nám představil velice objemný legislativní návrh o budoucnosti společné zemědělské politiky. Komise přijala tento materiál před pár minutami teprve. Evropský parlament je místem právě, kde se kde občané se mohou vyjadřovat a vlastně přenášet sem své názory různé. A my tedy vlastně konáme první informativní schůzku o e, tomto materiálu, který byl přijat Evropskou komisi. Je to návrh, který nám komisař představí a e, ten e, e, je představen ve velice zvláštním okamžiku, protože všichni víme, jakou těžkou dobu zažívá evropské zemědělství, trhy, nestálé trhy, velká konkurence, která je tvrdší a tvrdší a to všechno znamená tvrdou zkoušku pro evropskou produkci od severu až po jich, od východu po západ. Víme, co by to znamenalo, kdybychom e, snížili náš e, evropský potenciál, kdybychom se vzdali e, dvou velkých výzev, které musíme vyřešit, a to je zajištění dodávek potravin a Mm, to je první výzva a potom je to e, e, další výzva a to je ekologická sociální role, kterou e, hrají zemědělci na venkově a pro venkov. Jsou to dvě výzvy a vlastně těch se týkají i dvě zprávy, které byly odsouhlaseny George Lyon, Albert Dess Ehm, jsou zprávy, které byly odsouhlaseny na plénu a ty jasně stanovily, že toto jsou naše priority. Jsou to výzvy, které znamenají ambiciozní reformu, znamená i sladit dva e, nesladitelné požadavky, imperativy, vyrábět více a méně znečišťovat. Víme, že nemůže existovat udržitelnost životního prostředí bez toho, aniž bychom garantovali ekonomickou udržitelnost našich zemědělských podniků a víme, že dnes zde jsou velká rizika, eh, větší než kdy v minulosti z tohoto důvodu. My tedy máme před sebou mimořádně důležitou reformu, která eh, by měla pomoci našim zemědělcům v nové éře, kdy ta nestálost na trhu se stane systémem, kdy zemědělci potřebují nové nástroje, aby mohli zvládnout bezprecedentní těžkou situaci. A e, já e, zde chci říci, že to je i důležitá zkouška pro naše instituce. Vlastně poprvé reforma zemědělské politiky bude mm, odsouhlasována v spolurozhodovacím řízení, a což znamená od kolegů velkou zodpovědnost. Jsem si jist, že se nám to podaří, jak jsme již ukázali i v minulosti, e, vyprodukovat něco, co bude užitečné pro naše zemědělce a pro všechny evropské spoluobčany. Chtěl bych poděkovat ještě jednou panu komisaři za to, že přišel hned sem k nám na výbor pro zemědělství a chtěl bych mu dát eh, slovo, ale nejprve eh, než zahájíme diskusi, tak vás upozorňuji, že máme omezený čas, protože mm, pan komisař má maximálně čas do 12.30. Proto já budu sledovat čas, jako vždy, a hned eh, po té, co prohovoří pan komisař, dám slovo koordinátorům za jednotlivé frakce, potom dám slovo zpravodajům ke reformě a potom dalším eh, mm, členům z jednotlivých frakcí, kteří o to požádají. A pan komisař mi také řekl, že mm, v příštích hodinách eh, vlastně všichni z vás dostanou e-mailem oficiální dokumenty, které se této reformy týkají. A já hned ti dám slovo, pane komisaři, a rád bych, abychom začali, aby se nám to podařilo zvládnout. Takže Dačane Čološi, máš slovo. Merci, eh, Paolo, merci. Děkuji, Paolo, děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, před vás jsem předstoupil před rokem a půl při slyšení když jsme zahájili rozpravu o tom, co bude představovat tato reforma. A uvedl jsem jasně, že je to prioritní součást mého mandátu. A dnes jsem opět před vámi hned po schválení těchto, schválení těchto legislativních návrhů, abych vás seznámil s těmito návrhy. Předkladám tyto návrhy, jak řekl pan předseda, nikoli v následujících hodinách, ale minutách budete mít v e-mailu všechny návrhy tak, jak byly dnes schváleny kolegiem komisařů. A v následujících týdnech budeme mít možnost se vrátit k jednotlivým konkrétním návrhům a jednat o nich podrobně, protože poprvé jste bez zbytku zapojeni do spolurozhodování. Takže v následujících měsících a letech budeme pracovat s tímto textem tak či onak. Dnes překonáváme významnou etapu pro budoucnost evropského zemědělství tímto návrhem. Vedla se tedy veřejná rozprava, kterou jsem zahájil tady 12.4.2010. Proběhla výměna názorů okolo konzultace, která byla představena v listopadu loňského roku a chci poděkovat za přidanou hodnotu, kterou jste poskytli během tohoto období. Zejména díky vašemu zapojení do veřejné rozpravy, zpráva Lion a DES a všechny další zprávy na toto téma a naše četná setkání. Tento proces ukázal, že nová definice společné zemědělské politiky je nezbytná. Je třeba vytvořit novou rovnováhu v rámci skutečného partnerství mezi společností, která nabízí finanční zdroje pro veřejnou politiku, jako je společná zemědělská politika, a zemědělci, kteří zajišťují existenci venkova, kteří mají na starosti ekosystémy a dodávají naše potraviny. A jasné cíle této reformy, která byla schválena komisí, jsou následující. Učinit konkurenceschopnost celého evropského zemědělství ve prospěch naší potravinové bezpečnosti. Vytvořit základy nové konkurenceschopnosti, která by byla dlouhodobá, jak po stránce ekonomické, tak v oblasti životního prostředí. Zajistit přítomnost zemědělství, které by se harmonicky rozvíjelo na celém evropském území. A konečně průřezový cíl, o kterém jsme hodně mluvili, a komise se také pokusila to splnit, zjednodušit společnou zemědělskou politiku. První cíl učinit konkurenceschopnost veškerých evropských zemědělství ve službě naší potravinové bezpečnosti. Opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti evropského zemědělství musí vzít v úvahu změny kontextu a ekonomického prostředí v posledních letech prostřednictvím dvou faktorů trh a příjmy výrobců. Od 90. let se přesunul zájem od prosté konkurence schopnosti na mezinárodní úrovni směrem k nestabilitě zemědělských trhů a volatility cen a příjmů. Riziko pro evropské zemědělství pramení nejen z meteorologických nejistot, klimatických změn, ale také z nestability trhu a náhlých poklesů příjmů a cen. K tomu také se přidává opakující se problém opakujícího se poklesu výrobců a žádný tak sektor ekonomiky nebyl takto postižen. Jaké jsou odpovědi na tuto otázku? Nejdříve nové přímé platby. Efektivita naší společné zemědělské politiky byla narušena. Současné platby, které vycházejí z, z řady různých systémů, které pramení v historických kořenech, ztratily svou efektivitu. Jsou oroženy nedostatečnou důvěryhodností z hlediska veřejnosti. Musíme změnit paradigma. Historické reference jsou zastaralé a navrhuji, abychom vytvořili obnovený model, s lépe cílenou podporou, která bude vázaná na plochu, kde bude rok 2014 jako referenční rok. A zemědělská plocha bude základním prvkem nového modelu plateb se zohledněním jak produkční výměry, tak veřejný statek, který bude vyprodukován na této ploše. Tento přístup nás nutí jít ke konvergenci, kdy jedna výrobní základna, jedna úroveň výroby veřejných statků musí mít obdobnou podporu. Proč ty konvergenční úrovně byly omezeny na jednu třetinu rozdílu mezi nejnižšími platbami a 90% evropského průměru v rozpočtovém období. Jak víte, společná změnská politika se reformuje společně s rozhodnutími o finančních výhledech a to je poprvé, kdy se tak stalo v dějinách SZP. Musíme brát v úvahu naše cíle, ale také politickou schůdnost takových rozhodnutí, zejména pokud jde o společnou zemědělskou politiku. Politika na evropské úrovni je umění možného a hledání rovnováhy. Nejdůležitější je podat impuls správným směrem, co, o což se snažíme díky tomuto návrhu. A pokud je o konvergenci. Jednak překonáme jednu etapu do roku 2020 a potom stanovíme cíle, které, kde dojde k větší vyváženosti u finančních výhledů. Pokud jde o konvergenční prvky na vnitřní úrovni u členských států a regionů, které nezávisí na vnějších rozpočtových aspektech, ale které jsou také velmi důležité, stanovili jsme si velmi rychlý cíl být efektivní pro vyplacené podpory od podzimu 2019 pro rozpočet na rok 2020. Dále, diferencovaná podpora na základě objektivních potřeb. Politická, společná politická, eh, zemědělská politika musí posílit konkurenceschopnost a musíme tedy působit na objektivních formách podpory. Proto navrhujeme členským státům mechanismus podpory, který se bude vyvíjet. Specifické podpory pro mladé zemědělce. A tady navrhujeme zachovat až 2% národních podílů u pl- dalších plateb, které by představovaly 25% průměru eh, na dobu pěti let u, na maximální plochu 25 hektarů pro nově pracujícího mladého zemědělce, což je strukturální opatření, které odpovídá demografickým výzvám. Je to výzva pro všechny členské státy, je to budoucnost venkova, která je ve hře a tento mechanismus musí být povinný pro všechny členské státy. Díky podpoře, která bude spojena s výměrou. Musíme musíme mít odvahu jít proti módě nebo rozšířeným teori- ekonomickým teoriím, kdy je potřebné podpořit zranitelné oblasti. A navrhujeme zachovat tento mechanismus svázané pomoci v současném mechanismu, pokud každé užití těchto plateb bude odůvodněné. Členské státy musí mít možnost zaměřit až 5 své podpory z prvního pilíře na podporu zemědělství, která je v znevýhodněných oblastech. A to také, to je krok k větší spravedlivosti a přispěje to bezpečnosti dodávek potravin v celé Evropě. Současně zachováváme opatření rozvoje venkova pro znevýhodněné oblasti, kde dojde k navýšení maximální pomoci na 300 euro na hektar u těchto znevýhodněných oblastí. A takto umožňujeme mobilizaci veškerého výrobního kapitálu Evropské unie. A děje se tak nejen proto, že se obracíme na veškeré naše zemědělské oblasti, ale také proto, že podporujeme lépe příjmy a zemědělce, kteří to skutečně potřebují. Pochybuji, že by letiště nebo golfová hřiště potřebovali pomoc pro zemědělské příjmy. Proto chceme definovat definici aktivních zemědělců s přesnými kritérii, abychom nepoškozovali skutečné zemědělství i ty, kteří působí pouze částečně v zemědělství. Aktivní zemědělci budou mít hmatatelnou aktivitu, pokud jde o zemědělskou výrobu a řízení přírodních zdrojů. A proto jsme vytvořili kritérium, podle něhož přímé podpory musí představovat minimálně 5 nezemědělských příjmů žadatele o přímou podporu. Také jsme zavedli povinnost minimální práce na zemědělských plochách, protože my nechceme podporovat nepracující zemědělce. Jaká je výše, přijatelná výše podpory? když hovoříme jako o základu příjmu. O tom, o tom nejsem přesvědčen. Komise, komise podporuje klesající úroveň podpory od 150 tisíc euro a jejich zastropování na 300 tisíc euro. To odpovídá zájmu parlamentu, který se tak vyjádřil ve zprávě DES v červnu letošního roku, pokud jde o spochybnění legitimity přímých plateb. A také to reaguje na jasný požadavek každého druhého Evropana podle průzkumu, který byl nedávno zveřejněn. Tento mechanismus bere v úvahu různorodost jednotlivých zemědělských provozů a ne poškozuje ty provozy, které skutečně vytvářejí pracovní místa. Objem platů bude odpočet od Prahu pro pokles, jak a také pro zastropování výdajů. A to bere také v úvahu správné využití přírodních zdrojů, které se očekává. Zelená podpora nebude podpořena zastropování nebo Prahu. Za druhé, vytvořit základy nové konkurenceschopnosti, jak ekonomické, tak ekologické. Společná zemědělská politika musí být na úrovni výzev trvale udržitelného rozvoje, jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti životního prostředí. Obě formy trvalého rozvoje jsou neoddělitelné. Pokud hovoříme o odvětví, které své, svou ekonomickou výkonnost čerpá z využití přírodních zdrojů a jejich využití, které nejsou jenom faktorem výroby, ale také jsou veřejnými statky. Jak zajistit uchování přírodní rovnováhy? Zemědělci byli po dlouhá léta směrováni k produktivitě bez omezení, bez zohlednění křehkosti v ekosystému a přírodních zdrojů. A platí za to obviněním, že znečišťují životní prostředí. Nemůžeme pokračovat v tomto omylu ve veřejné představě, která je také součástí života našich zemědělců. Musíme stimulovat zemědělce, aby brali v úvahu v každodenní práci dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost díky dlouhodobě udržitelným postupům zemědělské výroby. A tyto postupy v rámci zelenějšího přístupu, a to můžeme společně zdokonalit, by měly zapracovat cíl potravinové bezpečnosti, která by byla dlouhodobá. Pokud kraj lesa chrání půdu proti erozi větrem a vodou, není ztrátou pro bezpečnost potravin. Naopak, těchto několik neproduktivních hektarů chrání potravinovou bezpečnost zachová více hektarů, než kdy se tento kraj lesa tedy zachová. Podpora lepší zprávy veřejných přírodních zdrojů, to je podpora některých jednoduchých zemědělských postupů, které již prokazitelný dopad diverzifikace jednotlivých eh, plodin, zachovává, zachování trvalých travnatých porostů, zachování biodiverzity a krajiny. Vytvořili jsme tyto kroky jako povinné v celé Evropě, protože na jedné straně nám umožňují bojovat proti klimatickým změnám, ztrátám v oblasti biodiverzity a erozi půdy jednoduchým a efektivním způsobem. A na druhé straně ani zemědělci, ani státní správa nečelí příliš velké zátěži. Jsou to kroky, které, jsou, které se dají vstáhnout na celé území Evropy. Narušení podmínek mezi zemědělci může, může být tedy vyřešeno. Tato opatření je možné použít od Finska až po Španělsko v celé Evropě. Díky tomuto mechanismu jasně umístujeme zemědělce a daňové poplatníky do situace win-win. Bezprecedentní snaha pro zemědělství založené na znalostech. Souběžně budeme rozvíjet nové prostředky pro výzkum a inovace. Budoucí zemědělství je zemědělství založené na vědomostech. Materializace v praxi tohoto konceptu nám umožní vyrábět více s méně prostředky, e, spojit ekonomické a ekologické aspekty a, a zemědělství přivést k větší konkurenceschopnosti a trvalosti. Také to vyvolá lepší přizpůsobení se poptávce trhu a omezení výroby. A proto jsem ve finančních výhledech navrhl zdvojnásobit úsilí v oblasti agronomického výzkumu. A to se promítne také do společné změnské politiky. Nejde jenom o financování laboratorního výzkumu, protože pokud nevychází z laboratoří, i ty nejlepší nápady jsou zbytečné. Jde o rozvoj nejvhodnějších technologií pro zemědělství. Jde o usnadnění přenosu vědomostí, upevnění vazeb, spolupráce mezi zemědělským společenstvím a vědou. A bude existovat opatření pro spolupráci pro všechny subjekty, což bude také v programu trvalého užitelného rozvoje. Tyto jasné cíle pro vytvoření základu skutečné, skutečného zemědělství opřeného o vědomosti bude znamenat partnerství pro inovace a bude to zdroj mobilizace produktivity v Evropské unii. A komise představí, představí návrhy v této oblasti, kde budou jasné vazby na dnešní návrhy. Organizace jednotlivých odvětví pro trvale udržitelné rozdělování přidané hodnoty vedle nástrojů ekologické trvanlivosti, inovací a výzkumu bude také třeba v následujících letech, a to více než kde jindy, využívat nástroje ekonomické, které zajistí ekonomickou trvanlivost. V potravinovém řetězství, kde zásadní článek primární zemědělská výroba je také článek nejkřehčí, musíme vytvořit rovnováhu a posílit postavení zemědělců. Je třeba zajistit lepší rozdělení přidané hodnoty. A to vám navrhuji a dává možnost všem zemědělcům ve všech oblastech, které jsou pokryty přílohou jedna smlouvy, se organizovat. Je to opatření, které nic nestojí. Je to nabídka právního rámce, který je přizpůsoben realitě zemědělské výroby, ale který může přinést mnohé zemědělským výrobcům, aby měli lepší pozici na trhu. Víte, že dnes tato povinnost členským státům uznávat meziprofesní oborové organizace se omezují na některé na některá odvětví. Teď navrhujeme, aby tato možnost existovala pro všechny organizace a aby tyto možnosti se otevřely pro všechna odvětví. Jakmile o to zástupci profese požádají uznání členských států, výrobních organizací, združení výrobců a meziprofesních organizací musí být povinná pro všechny jedno, zastoupené směry. Navrhuji také vyjasnit pravidla hospodářské soutěže. Nic neoprávně, abychom bránili organizacím výrobců zajistit plánování a úpravu výroby podle e, poptávky na trhu, zejména pokud jde o kvalitu a množství. Dělají to všechny velké podniky. Tato organizace bude dalším krokem k větší ekonomické trvalosti, vedle dalších nástrojů, které navrhuji, abych umožnil zemědělcům se čelit krizím, které jsou stále četnější a brutálnější. A nyní eh, ty nástroje, jak zvládnout krizi, abychom vyřešili ekonomické problémy. Zde Navrhuji, eh, abychom vytvořili takovou krizovou rezervu ve výši 3,5 miliard euro, které se použijí v případě krizí na trhu nebo když dojde ke ztrátě důvěry ze strany velkého množství spotřebitelů. Dále mm, taková klauzule eh, výjimečného narušení eh, sektoru, abychom vyřešili ty nejzávažnější nepředvídané události. Víte, jak to bylo tento rok. Komise mm, má mít možnost přijmout naléhavá opatření a e, nečekat, pokud e, dojde ke krizi. Víme třeba, jak to byla krize E. coli s tou bakterií, která byla jednou z největších sanitárních krizí za poslední desetiletí. Musíme být tedy vyzbrojeni, abychom řešili tyto krize, jakmile vzniknou, a ne, abychom měli nějaký několika měsíční e, sklus a potom ty záchranné sítě kdy budeme moci skutečně eh, přijmout různé intervence, přistoupit k soukromému skladování a jednat operativně a rychle, bez toho aniž bychom čekali, že krize se dále rozvine a že třeba mm, srazí na zem daný sektor. Je třeba být efektivní a umět reagovat. To jsou základní mota tohoto systému. V rámci druhého pilíře máme nový nástroj pro zvládání krizí a to je nástroj, jak bojovat proti eh, nestálosti cen. To znamená, hm, podle filozofie pomoz si a Evropa ti pomůže. To znamená, aby budeme apelovat na zemědělce, aby se zapsali do těch různých eh, fondů pro pojištění. Dále, územní dimenze. Zajistit konkurenceschopnost zemědělství na celém území EU. O to jde. Tedy musíme se vyhnout tomu, že dojde k velkým rozdílům na našem území. Na jedné straně bude velice konkurenceschopné území, které může i ohrozit udržitelnost ekosystému a na druhé straně dojde k tomu, že nebude existovat téměř žádné zemědělství bude mizet z venkova. To musí zajistit eh, takzvanou teritoriální kontinuitu našeho zemědělství a programy pro rozvoj venkova na léta 2014-2020 budou hrát zásadní roli. A eh, efektivní řízení, to je jeden z základních prvků Komise navrhuje členským státům, aby přijali nové systémy řízení vycházející z smluv, part, part, partnerství mezi komisí a členskými státy a zahrnout ty smlouvy, jak strukturální fondy, tak i fondy pro rozvoj venkova. Tento přístup, tedy tzv. partnerských smluv, bude zahrnovat mechanismy národní koordinace a i mm, to bude znamenat, že členské státy budou muset eh, respektovat nějaké podmínky ex ante předtím, než ty programy komise odsouhlasí. A to i usnadní rychlejší aplikaci programů. Tady musíme upřesnit zdůraznit, že společná pravidla mezi tedy rozvojem venkova a strukturálními fondy se budou týkat pouze základních principů a národní strategické koordinace, jak již i bylo požádáno eh, specifičnost SZP a eh, pevné vztahy mezi dvěmi pilíři, to bude zajištěno v horizontálním nařízení, které je součástí dnes předkládaného balíčku a já se zavazuji, že s členskými státy budu úzce spolupracovat v této přípravné fázi, abychom se vyhnuli nějakým nedorozuměním, problémům a abychom nemuseli ten program potom měnit. Dobrá příprava nám umožní <clears throat> rozvíjet systematické, jasné strategie předtím, než ty programy budou přijaty, tak abychom mohli efektivně eh, přejít z úrovně globální k úrovni lokální a zajistit konkurenceschopnost zemědělství a venkova. Tento návrh má zajistit eh, hm, koherentnost mezi strukturálními fondy a fondy pro rozvoj venkova a právě to bude díky tomu, že společně se dohodneme na té strategii a vytvoříme tedy ty smlouvy, partnerství, partnerské smlouvy a zároveň je třeba zajistit i eh, hm, soulad mezi prvním a druhým pilířem, protože eh, všechny ty specifické rysy zemědělství spadají právě do toho druhého pilíře rozvoj venkova. A pokud jde o ty programy pro rozvoj venkova, tak e, již tam nebudou ty osy, kterými budou vázány. Ne, zde budou členské státy mož, moci flexibilně definovat své strategie rozvoje potenciálu, lokálního pot, potenciálu v rámci komunitárních cílů. Ale e, bude zde povinnost aplikovat určitá opatření, jako ekologická opatření a nebo přístup líder. To zůstane. A tento způsob řízení umožní zmodernizovat venkova, venkov prostřednictvím investic do veřejných a soukromých eh, systémů infrastruktury a bude to eh, zajišťovat inovaci a dynamiku, tak aby tato území se mohla chránit eh, proti ostatním a aby mohli rozvíjet zemědělskou a nezemědělskou činnost členské státy budou moci i přijmout specifické sektorové podprogramy v rámci tedy rozvoje venkova, tak aby pomohly s modernizací konkrétních sektorů v těch regionech, kde ten daný sektor hraje významnou roli. Tato možnost vytvářet podprogramy, vedlejší programy, to dá členským státům možnost eh, vlastně eh, tak eh, použít ty obálky, které mají na několik let právě na konkrétní specifický program, specifický program. A potom tato nová opatření mají řešit problém konkurenceschopnosti a rozvoje podle šesti priorit. Jsou to šest, je to šest priorit, které vyplývají z těch velkých cílů, které jsme stanovili pro SZP. Za prvé inovace podpora inovace, poté konkurenceschopnost našich zemědělců. Za třetí je třeba pracovat na e, řízení rizik, je třeba zachovávat ekosystémy a zároveň i e, podporovat je k tomu, aby efektivně využívali zdroje a propagovat e, sociální inkluzi. A v tomto rámci jsme stanovili 20 opatření jako koherentní balíček pro eh, znalostní zemědělství, kde budeme především podporovat eh, transfer know-how, eh, poradenské služby, informační služby a mm, Budeme podporovat spolupráci mezi vědou a zemědělstvím. Je třeba, aby zemědělství se zaměřilo více na jakost. To je další opatření bude možné podporovat je ve výši 3 milionů euro, eh, mm, pokud tedy budou se snažit o certifikaci jakosti. A zde biologické zemědělství, tedy přechod na biologické zemědělství, na to budeme mít specifické nové opatření tomuto věnované. Je třeba mít tedy skutečnou strategii pro zemědělství, které investuje Tedy je třeba podporovat investice do zemědělství, to je další opatření. Budeme mít k dispozici efektivnější nástroje pro mm, podporu investic mm, a e, bude to znamenat všechny možné fyzické investice, takže členské státy budou mít možnost poskytnout větší podpory pro ty investice, které se týkají mladých zemědělců nebo investice do těch znevýhodněných oblastí, či investice do inovací a do e, různých tedy uskupení zemědělců jasná podpora zemědělství, které se zorganizuje a lépe bude prodávat svoji produkci. Budeme podporovat eh, různé organizace zemědělců a budeme na to mít mechanismy pro vytváření eh, těchto mm, organizací producentů a bude se to týkat všech členských států, starých i nových. Víte, že zatím toto opatření je vyčleněno jenom některým členským státům. Také i budeme podporovat spolupráci, tedy ty různé kolektivní iniciativy, jako vytváření eh, tedy těch eh, organizací pro lokální prodej produkce eh, nebo vývoj nové produkce, nových produktů a potom budeme podporovat spolupráci mezi malými zemědělci, tak aby mohli spojit své síly a e, i budeme posilovat e, ty e, skupiny pro lokální aktivity ve smyslu programu LEADER. Zatím tady to není příliš rozvinuto. Dále chceme rozvíjet zemědělství jako zdroj zaměstnanosti a i chceme podporovat ducha podnikání v rámci nového opatření, které se nazývá eh, eh, eh, zemědělský a ekonomický rozvoj, tak, abychom pomáhali mladým zemědělcům, abychom rozvíjeli malá hospodářství, abychom i zajistili diversifikaci jejich činnosti směrem k nezemědělské činnosti a to bude podpora až 70 tisíc euro na dané hospodářství. A nyní za čtvrté Teď ten průřezový horizontální cíl a to zjednodušit SZP. E, takže e, pro všechny e, ty nástroje, všechna opatření, my jsme si stanovili hlavní moto zjednodušení, ať se to týká přímých pladev, plateb, kdy chceme mít jednoduchý nástroj, který bude jednoduchý jak pro státní zprávu, tak pro zemědělce. Chceme mít tedy jednotný eh, nový nástroj, který bude zjednodušený a bude hlavně pracovat s těmi paušálními částkami. Budou to paušály od 500 až 1000 euro eh, ročně eh, na jedno hospodář, hospodářství zemědělce a mm, tato pomoc tedy ale nebude bránit restrukturalizaci, protože Eh, tady eh, eh, i musíme hm, pracovat s tou hypotézou, že třeba nějaký zemědělec přestane hm, obdělávat půdu a tu půdu tedy postoupí, prodá jinému zemědělci a my na to budeme mít opatření právě pro restrukturalizaci v rámci hm, druhého pilíře, tak aby ten zemědělec, který chce opustit tu činnost, tak aby mohl. Chceme mít jasné schéma, jednoduché schéma pro malé zemědělce, s tím, že zároveň budeme mít eh, opatření pro restrukturalizaci, tak abychom se vyhnuli tomu, že malí eh, eh, zemědělci by byli uměle motivováni, aby obhospodařovali půdu jenom proto, aby dostali tu podporu. To ne. Chceme, aby ti, kteří chtějí skončit s tou činností nebo přejít na jinou činnost, tak budou moci to udělat a my je budeme k tomu finančně motivovat v rámci druhého pilíře a ta opatření, eh, ekologická opatření, takzvaný greening, tady také hlavním naším, naší premisou bude jednoduchost. Tato opatření se budou kontrolovat a bude se vyplácet na základě stejných pravidel jako eh, pro tu základní podporu na základě příjmu. Takže zde E, my jsme se snažili se zaměřit na tato opatření v rámci greeningu a e, v podstatě ty kontroly, ty mechanizmy budou stejné jako u těch normálních opatření. A Mm, bude se to, budou to kontroly, které se zjednoduší jak pro státní orgány, tak pro zemědělce. Jde o to metodicky zpravovat veřejné prostředky a díky tomu budeme schopni snížit váhu, eh, tu tíži kontrol a budeme tedy o, vlastně v odvozovkách tedy odměňovat ty členské státy, které mají míru chybovosti méně než 2, 2% po určitá léta. A eh, pokud ten členský stát je schopen tedy nás ujistit, že ta chybovost je nízká, a tak ty kontroly zredukujeme a budou to tak efektivnější. Totež podmíněnost eh, podpor, ta se zjednoduší. To je, byl náš příslip. My se zaměříme na eh, ty relevantní cíle, které jsou důležité jak pro zemědělce, tak pro životní prostředí. A eh, dobré zemědělské postupy, takzvaný GAEK, to snížíme z 15 na 8 kritérií a e, e, e, pět Statutory Management Requirements z 18 také zrušíme. Tato reforma podmíněnosti eh, i vnese větší eh, jasnost, eh, jednoduchost do pravidel pro toho, kdo má nárok a kdo ne a bude to znamenat i, že budeme podporovat zalesňování krajiny, ochranu krajiny, a, protože zde budou muset ti zemědělci plnit určité ekologické cíle. Dámy a pánové, zemědělství je důležité pro eh, dynamický rozvoj eh, konkrétních oblastí a je třeba zachovat jeho různorodnost. Je to důležité nejenom pro výživu, ale pro naši kulturu, pro naše tradice, pro naše hodnoty, pro naše přírodní stroje. Je to důležité pro budoucnost eh, našeho území a našeho dědictví. Nyní se otvírá zásadní fáze diskuzí o návrhu komise jak jsem již říkala, vlastně je to poprvé v historii, kdy Evropský parlament je do toho plně zapojen vedle rady a ujišťuji vás, že dneškem počínaje eh, my eh, budeme vám předkládat legislativní návrhy a plně vás zapojíme do naší činnosti, aby ta činnost a příprava byla velice intenzivní, tak abychom dobře připravili tu fázi rozhodovací, stejně jako to děláme s radou. Já budu eh, citlivý a střícný vůči vašim myšlenkám a obavám a já jsem přesvědčen, že se nám podaří nalézt mm, cestu, aby ty návrhy komise, které dostanete na stůl, aby byly ještě vylepšeny díky vašim eh, rozhodnutím a tak, abychom mohli efektivně aplikovat tuto politiku ve prospěch našich zemědělců, abychom zajistili konkurenceschopnost našeho zemědělství v Evropě. Děkuji. Výborně, děkuji, milí komisaři, děkuji za eh, velice obohacující prezentaci a chci vás hned ujistit, že my se budeme maximálně snažit, abychom i my eh, eh, s vámi dobře spolupracovali, abychom neminuli ani jednu příležitost pro spolupráci, tak aby tato reforma byla schopna vyřešit problémy našich zemědělců, kterých je hodně. Já jsem na začátku nezmínil, eh, já jsem eh, zmiňoval ty různé tedy organizace a já jsem chtěl ještě poděkovat i ty, eh, tedy přivítat i ty další účastníky, které jsem nezmínil, tak ty také vítám. My máme ale málo času, protože pan komisař se rozhodl, že přijde nejprve sem do parlamentu předtím, ještě než eh, půjde na tiskovku. A tudíž se nám musí podařit eh, zestručnit toto, protože ve 12.30 odejde pan komisař. Hned vám chci říci, že my jsme ale naplánovali ještě další den a to co nejdříve, tak abychom mohli pokračovat v diskuzi a budeme s panem komisařem úzce spolupracovat tak, abychom mohli dát prostor všem kolegům, kteří budou mít zájem. A nyní začneme s koordinátory a se zpravodaji a poté samozřejmě eh, po těchto deseti eh, příspěvcích bude mít pan komisař čas na repliku a uvidíme, jak to půjde s časem. Začneme Albertem Desem. Prosím, Alberte, máš slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Vážení kolegové, jménem skupiny ELS bych chtěl pana komisaře Čolose přivítat v parlamentu a poděkovat mu za to, že nás seznámil s legislativními návrhy. A chci vám poděkovat především za to, že jste přišel nejprve do parlamentu. Miliony zemědělců v celé Evropě pozorně sledují, co vy a komise děláte pro budoucnost společné zemědělské politiky. Evropské unii. Ve výboru pro zemědělství se zájmem očekáváme další kolo debaty, která začíná dneškem. A Evropský parlament, jak stanoví Lisabonská smlouva, plně využije své spolurozhodovací pravomoci. Pane komisaři, já doufám, že souhlasíte s tím, že tady ve výboru pro zemědělství přijmeme konečné rozhodnutí ve vztahu k vašemu návrhu až poté, kdy bude jasné, jakým způsobem se bude společná zemědělská politika financovat. Jakmile bude takové rozhodnutí přijato, budeme mít dost času na to, abychom zvážili, co bude nejlepší cestou pro budoucnost společné zemědělské politiky. Já se chci dotknout pouze několika věcí, vzhledem k tomu, že mám málo času, ale vy jste mluvil o 30% na ozelenění, 7% na eh, ekologické na ekologickou půdu v klidu. Samozřejmě optimální to není, pokud je o tato opatření. A já se nejsem úplně jistý, že díky těmto opatřením se naše zemědělství stane konkurenceschopným. Nicméně snažíme se najít tu nejlepší možnou cestu. Jsou tady určité cíle, které jsme si stanovili nebo které vy navrhujete. Je třeba zohlednit rozmanitost evropského zemědělství. Pokud mluvíme o opatřeních na ozelenění, musíme také zajistit flexibilitu. Musíme zohlednit geografické podmínky jednotlivých členských států, které se hodně liší. Mluví se třeba o Finsku, o jižních zemích. Tam jsou obrovité rozdíly. My máme v naší skupině pocit, že za žádných okolností bychom neměli mít víc byrokracie. Určité signály jsou pozitivní, ale jsou tady oblasti, kde se zdá, že té byrokracie přibude. A my musíme zajistit, že nepřijdeme o další ornou půdu, která by se dala obdělávat. Opatření pro ozelenění nemusí být vždy praktická. Musíte mít také určitou přidanou hodnotu pro životní prostředí. Nechceme, aby zemědělci byli v nevýhodě. Já myslím, že bychom neměli trestat ty, kdo už toho udělali pro zemědělství hodně. Měli bychom mít nový systém plateb a pobídek, který bude ale zároveň eh, zahrnovat určité sankce. Nicméně je dobré, že žádáme větší inovace v zemědělství, Tady musíme posílit schopnost farmářů, zemědělců zapojit se do inovací. Vy jste mluvil o tom, že tyto věci hrají klíčovou roli ve vztahu k budoucím výzvám. A proto bychom v rámci tohoto pilíře měli zachovat dostatečnou flexibilitu. Já s vámi souhlasím v tom, že některé struktury už jsou zastaralé. A proto se musíme postarat o to, že podpora především prospěje zemědělcům a povede k vytváření přidané hodnoty. Tomu rozhodně budeme věnovat velkou pozornost. Pane komisaři, já doufám, že v nadcházejícím vyjednávání, jak jste už sám říkal, můžeme počítat s úzkou spoluprací s vámi a podaří se nám najít dobrá řešení. Tento parlament rozhodně bude trvat na tom, že musíme najít odpovídající reakce na budoucí výzvy. Reakce, které budou znamenat, že prospějeme našim zemědělcům v Evropě zabezpečení potravin pro 500 milionů obyvatel v Evropě skutečně musíme zajistit. A Evropa k tomu musí přispět. Pokud se nám podaří najít odpovídající řešení, bude to dobré. A já doufám, že v nadcházejících týdnech a měsících se nám podaří dosáhnout našich cílů na základě plodné spolupráce a přeji vám hodně zdaru při této činnosti jménem zemědělců v Evropě. Já myslím, že máme dobrý, solidní základ pro naše diskuzi a zcela jistě předložíme pozměňovací návrhy, pokud se budeme domnívat, že potřebujeme změny. Děkuji, Alberte. Luis Capula Santos, eh, koordinátor, ale i zpravodaj Luisi. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, dámy a pánové. Především bych chtěla přivítat skutečnost, že jste přišel do Evropského parlamentu a seznámil nás s vašimi novými návrhy pro budoucnost společné zemědělské politiky. Ukazuje to, jak dobré vztahy máte s Evropským parlamentem. Je zřejmé, že společná evropská politika představuje velkou výzvu pro Evropskou unii. a rozhodnutí, která přijmeme o budoucnosti SZP, bude nesmírně důležité. A je také důležité, aby se do toho parlament zapojil podle Lisabonské smlouvy. My rozhodně chceme k celému procesu přispět, abychom posílili Evropu, abychom spolupracovali na základě solidarity a spravedlnosti. A to je samozřejmě všechno součástí původního evropského projektu. A jako koordinátor za socialisty chci připomenout rozhodnutí, které už Evropská unie v této oblasti přijala a chceme vás vyzvat, abyste pracoval flexibilně a my se rozhodně budeme snažit spolupracovat s vámi flexibilním způsobem ve všech politických skupinách v tomto parlamentu, abychom společně s vámi i s radou dospěli k vyváženému výsledku. V Evropském parlamentu a ve skupině socialistů jsme si plně vědomi své odpovědnosti ve vztahu k tomu, že bychom přispěli k budoucnosti SZP a jsme připraveni angažovat se co nejvíce a pracovat v duchu kompromisu. A doufám, že se nám podaří dospět ke konečnému výsledku, který bude odpovídat potřebám našich zemědělců, ale také evropských spotřebitelů a daňových poplatníků. A pokud je o ty zásadní aspekty reformy, které jste nám právě nastínil, já myslím, že některé z vašich návrhů jsou opravdu dobré, pokud je o obecnou strukturu a obecné cíle, kterých se snažíte dosáhnout ale mám celou řadu výhrad k tomu, jakým způsobem to všechno chceme realizovat. A to budeme nuceni zvážit v průběhu legislativního procesu. Ale než se vašim návrhům budeme věnovat podrobně, musím říct, že nesouhlasím s tím základním předpokladem, a totiž s rozpočtem pro zemědělství, který navrhujete. Mám značné výhrady vaše stanovisko neodpovídá stanovisku Evropského parlamentu. Už teď máme převážnou většinu v Evropském parlamentu, která je pro odpovídající rozpočet pro SZP. SZP nedosáhne svých cílů bez odpovídajícího rozpočtu, zvlášť proto, že po roce 2014 skončí eh, období, dočasné období pro nejnovější členské státy. A pak rozhodně budeme potřebovat větší solidaritu. Pokud je o rozpočty, naše očekávání nebyla naplněna. My si myslíme, že ta opatření jsou příliš mírná a v podstatě nejsou prakticky proveditelná. Pokud je otázku redistribuce a zbližování přímých plateb a to, co mají dělat společně členské státy s Evropskou unii, podle nás vaše návrhy neodpovídají cílům, které chcete naplnit. Platby, které se navrhují, by znamenaly platby zemědělců pod úrovní současného průměru, toho, co se teď platí e, zemědělcům ve společenství se 27 členskými státy. Řada zemědělců by dostala pouze polovinu průměrných, současných průměrných plateb podle vašeho současného návrhu. A musím říct, že to je nepřijatelné. Opatření, která jsou šetrná k životnímu prostředí, jsou další záležitost. Socialisté plně souhlasí s ekologickými kritérii, která jste stanovili a s tím, jak chcete z ekologických výrobků udělat veřejné statky, ale za tyto veřejné statky se musí řádným způsobem zaplatit. Na základě systému přímých plateb. A tady je potřeba počítat plochu, která je způsobila k přímým platbám, počítat i správně, a maximálně omezit byrokracii, aby zemědělci měli snadný přístup k těmto platbám, na které budou mít nárok. Já myslím, že tady byste se mohli trošku víc snažit z hlediska opatření, která by zjednodušila byrokracii. Celkově ty návrhy, které jsme slyšeli dnes dopoledne, jsou podstatně lepší, než bylo to, co jsme zaslechli v kuloárech v posledních dnech. Pokud budou zemědělci dostávat účinnou veřejnou podporu, pak musíme zajistit, jak už jsem říkal, že podporu budou dostávat skutečně jen způsobilí farmáři. A teď mě napadá třeba eh, britská královna, která je jedním z největších příjemců přímých plateb proti, podle SZP. A takových vlastníků půdy je celá řada. Jsou to lidé, kteří na své půdě v podstatě neprodukují žádné zemědělské výrobky. A tady musíme zajistit, že ta způsobilost bude nastavená opravdu správně podle, podle druhé, druhého pilíře. Musíme zajistit, že tyto přímé platby pro zemědělce se budou provádět takovým způsobem, aby zemědělci, kteří nevyrábějí zemědělské výrobky, nedostávali žádné platby, pokud nebudou mít nějakou alternativní činnost. Nechceme dezertifikaci poloviny naší dostupné orné půdy. A jak jste správně říkal, Ceny na světovém trhu s potravinami jsou eh, velice proměnlivé a my si myslíme, že tady vaše návrhy k řešení situace nejsou dostatečně průrazné. Vyžádá se to ještě velkou debatu. Já nechci ubírat příliš mnoho času, ale jak už jsem říkal, vítáme skutečnost, že jste mezi nás přišel seznámil nás s vašimi novými návrhy na SZP, ale domníváme se, že v celé řadě oblastí vaše návrhy nejsou odpovídající a jak říkám, těšíme se na další debaty, ve kterých se budeme snažit vylepšit vaše návrhy. Máme obavy z toho, že noví zemědělci, mladí zemědělci nedostanou dostatečnou podporu, až se budou snažit začít podnikat v oblasti zemědělství. A také nás velice zajímají ty smlouvy mezi zemědělci a vědci, ale myslíme si, že toto se vyžádá další debatu a další práci. A na závěr bych řekl, pane komisaři, že všichni víme, že nás čeká hodně práce, ale bude to nesmírně stimulující, zajímavé a my se těšíme na spolupráci s vámi i s radou abychom mohli účinným způsobem sloužit zemědělcům i občanům Evropy. Děkuji. Děkuji, Luisi. A nyní pokračujeme John Schlein. Thank you, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo, pane komisaře Čaloši, vážení kolegové. Já budu stručný. Já vím, že co nejvíc kolegů se chce co nejvíc vyjádřit. Ten balíček na první pohled obsahuje dobré i špatné prvky, pokud je o skupinu ALDE. A já začnu tím dobrým. Vítám lepší zacílení plateb. O to parlament žádal v obou předchozích zprávách. Vítám snahu zajistit, že platby budou přímo zemědělcům a vítám snahu pomáhat mladým, kteří chtějí vstoupit do tohoto sektoru a vítám také dodatečnou flexibilitu pro zacílené platby pro přímé platby. A také vítám skutečnost, že tvrdíte, že jste zjednodušili SZP. Nicméně uvidíme, jak to nakonec dopadne, uvidíme, jaké to opravdu je, až se tím začneme zabývat podrobně. Já osobně musím říct, že mám nejmenším určité pochybnosti. Chceme přejít ke spravedlivějšímu způsobu plateb mezi zemědělci a sousedními státy a jistě to vítáme, ale myslím, že celá řada z nás je zklamaná z toho, že jsou to jen malé krůčky. Já myslím, že spousta nás bude tlačit na to, abychom zašli dál. A pokud je o tu zásadní otázku, o které jsme podle mě už hodně dlouho mluvili v tomto výboru i s vámi při řadě příležitostí, je to ta velká výzva, před kterou stojíme, a to je nedostatek půdy, vody a energie. Musíme také řešit otázku změny klimatu. A já se obávám, že ten balíček, a já jsem doufal, že v tomto balíčku budeme mít skutečné pobídky a bude skutečným motorem pro vývoj nového modelu zemědělství, který bude více konkurenceschopný i udržitelný a také účinnější z hlediska uhlíku. Já se obávám, že z tohoto hlediska je ten balíček naprosto nedostačující. A pokud jde o ozelenění, rotaci plodin, pastviny, to jsou jenom slova. Já si myslím, že to vůbec není relevantní. A těch 7% vyňaté půdy, já myslím, že tady opravdu hrozí, že zemědělství EU bude méně konkurenceschopné, ne více. A v době, kdy hlavní politické diskuze se vedou o zabezpečení potravin a my chceme vyjmout 7% půdy, to prostě vůbec nedává smysl. Alespoň na první pohled. Možná, že nám můžete vysvětlit, z čeho to vycházelo v průběhu času. A pokud je o politický směr SZP za posledních deset let, možná, že to není úplný obrat, ale rozhodně je to velká zajišťka a obávám se, že se dostáváme do slepé uličky. Pane komisaři, vy jste dal zelenou vyjednáváním na základě těchto nových směrů, ale se obávám, že to bude obtížné. Tento parlament s vámi může spolupracovat, se spolupracovat s tom, abychom se opět dostali na tu správnou cestu. Mnohokrát děkuji. Jim Nicholson, poj Martino. Jim Nicholson a potom Martin Osling. Mnohokrát děkuji. Ano, pane předsedo, pane komisaři, vítáme vás. Jistě chápete, že vzhledem k tomu, že jsme měli tak málo času, je obtížné reagovat do větší hloubky, ale do jisté míry jsme schopni přednést alespoň takovou prvotní reakci na to, jak to podle nás všechno vypadá. A někteří z nás už nějakou dobu jednoznačně dávají najevo, jaký máme postoj. Já, pane předsedo, jsem v tomto výboru v době, kdy jsme měli celou řadu reform, třeba reformu Marian Fischer, Bolové a tak dále. Všechny tyto reformy se snažily na něco zaměřit. Musím říct, že tyto Reformy jsou složité, komplikované a povedou k větší byrokracii a bude to opravdu noční můra pro zemědělce, až budou mít uplatňovat. Musíme s vámi spolupracovat, musíme se snažit situaci vylepšit a já doufám, že budete vy spolupracovat s námi stejně jako my s vámi. Protože když se podíváte na tu reformu v současné podobě, uvidíte, že nezajistíme zabezpečení potravin, dodávek potravin pro obyvatele, tak jak to potřebujeme. Jedním slovem se dá říct, že když se mluví o té britské královně a o půdě, musím říct, že na té půdě pracuje spousta lidí. A je to urážka jeho veličenstva. Když se dívám, jak postupuje tlumočení, <laughs> tak lidé začínají postupně reagovat. Moje stanovisko se nemění. Pane komisaři, já si myslím, že ta opatření k ozelenění, která teď máme v druhém pilíři, jsou dostatečná. Já si myslím, že kdybychom je přesunuli do prvního pilíře, bude to složitější, zvýší se byrokracie. Mluvili o tom už i ostatní. Bude to znamenat, že bude obtížnější realizovat to přímo v terénu a o to právě jde ty návrhy musí zemědělci potom v 27 členských státech uplatňovat v praxi. A pokud je o ty mm, prováděcí politiky, to prostě potom nebude fungovat. Já si myslím, že je to krok zpět těch 7 vyňaté půdy v době, kdy platíme hodně peněz za to, aby do Evropy přišel někdo další a pomohl nám nakrmit naše obyvatelstvo. To je krok zpět. Jistě vám nemusím připomínat, co Evropa udělala v minulosti. Podívejte se na cukr. Podívejte, co jste udělali s cukrem. Vy jste zničili zemědělce, kteří vyráběli cukr v Irské republice. Už nemohou podnikat. Podívejte se, jaká je situace. Co pak se nemůžeme poučit z našich chyb? Poučme se z našich chyb. Vycházíme z toho do budoucna. I když musím říct, že vítám vaše podpůrná opatření v některých dalších oblastech rozhodně také pro zrychlenou reakci na krizi. To rozhodně vítám. A vítám také vaše prohlášení o malých zemědělcích. A chci se s vámi víc věnovat tomu, co to vlastně bude znamenat v jednotlivých členských státech, protože musím vám připomenout, že v různých členských státech různé věci znamenají také různé věci a nebude to fungovat stejně. A pokud je o stropy, já budu proti, protože rozhodně ve členských státech by to byla naprostá katastrofa pro ty nové členské státy. Stejně jako v některých dalších regionech. My musíme najít řešení, které nebude překážkou v zemědělské činnosti. A také se chci zeptat, možná, že v takovém malinkém regionu, jako je ten můj, kde máme velice málo orné půdy, Čeho dosáhneme, kromě toho, že budeme zbytečně omezovat zemědělce a zvyšovat administrativu? A já myslím, že tady jste to netrefili správně. Vy se snažíte všem vnutit jeden recept, ale lidé mají různé potřeby a různé priority. Nicméně těším se na další spolupráci. Bude to dlouhá cesta. Jistě proběhne ještě celá řada výměny názorů a Určitě těch pozměňovacích návrhů byla strašná spousta aby se s tím jistě vypořádáte. Já vám děkuji. Martin Hausling a potom Fontána. Já, komisář, ich denke, Sie haben... Pane komisaři, domnívám se, že jste pootevřel dveře a nyní vidíme, kterým směrem bychom se měli ubírat, ale není to dostatečné. Pokud jsou dveře pootevřené a pokud máme být zelenější do budoucnosti, tak musíme se na ta opatření podívat eh, detailněji. Co se týče 70 eh, prostředků na zelenější politiku, to není vhodný návrh. 7, 7 pro prioritní oblasti z hlediska ekologické využití. To není půda v klidu, to je půda, která je nadále obdělavatelná a zemědělci se s tím mohou smířit. Pokud je o pastviny, ano, tam souhlasíme. Není možné brát za cíl první leden 2004 doby skutečně uběhne hodně času. Nerozumím příliš dobře tomu, proč nevytvoříte evropskou bílkovinovou strategii. Mimo Evropu existují výrobci soji, kteří dodávají do Evropy své výrobky. To opravdu není seriózní. Co se týče stropů, to se týká jenom určitého procenta zemědělců. To je pravda. A pokud to je spojené se zaměstnaností tak eh, toto řešení může být eh, přijatelné. Myslím si, že toto řešení skutečně bude mít eh, většinovou podporu i mimo parlament. Měli bychom omezit tedy zastropování. Pokud jde o nové rozdělení, to nebylo přijato v členských státech ani uvnitř odvětví. To nové rozdělení není přijímáno všude. Proběhne celá řada jednání dochází ke konkurenci mezi společnou zemědělskou politikou a potřebami výroby. 30 zemědělských výrobků je odsouzeno k tomu, že jsou vyhozeny. Máme vyrábět stále více? Konkurenceschopnost má být eh, lépe definována. Máme být konkurenceschopní na místním trhu, ale měli bychom být konkurenceschopní i v Evropě. Výzkum, ano, zdvojnásobit prostředky, souhlasíme. Ale pro koho? Intenzifikace zemědělství na jedné straně, na druhé straně trvalejší zemědělská výroba. To nebylo upřesněno. Jaká opatření budou existovat na trhu? Je třeba podniknout opatření více než v minulosti. Řešit to pojistkami to není dobré řešení. Já nechci dát evropské prostředky eh, pojišťovnám, aby si vyváželi svůj rozpočet. Vracím se k mléku. Nebudu zabíhat do podrobností, ale musím to zmínit. Musíme změnit přístup. Druhý pilíř ano. Pro zelené to vždy bylo velmi důležité. pokud nebude struktura rozdělena na jednotlivé pilíře, tak přesto musíme mít prioritní programy, ekologické programy pro horské oblasti a podobně. Členské státy musí být eh, donuceny, aby vydali určité prostředky pro tyto oblasti. Nemůžeme všechno směrovat pouze do investic pro jednotlivá odvětví, ale je tu také příroda a přírodní prostředí. Zemědělská politika se netýká jenom zemědělců, hovoříte hodně o zemědělcích. Je to také politika rozvojová, je to politika životního prostředí, politika pro spotřebitele a to je třeba brát v úvahu. A neměli bychom zapomínat, že musíme z naší činnosti vydat počet denním poplatníkům. Pokud chceme mít přijatelnou politiku pro naše občany, je třeba prokázat možnost změny a my si tu změnu přejeme. V řadě států Evropské unie je nechuť k veškerým reformám. A nemáme zájem o reformu, která by se týkala jenom finančních prostředků, ale potřebujeme tuto reformu a věříme, že k tomu přispějeme. Děkuji, Martine. Teď Fontana Pakrubik. Já budu velice stručný, vidím, že máme sklus. Já mám dvě specifické konkrétní otázky na pana komisaře, kterému děkuji, že přišel. My m, mm, m, m, především na, si klademe různé otázky. Třeba pokud jde o ty členské státy, které mají regionální e, uspořádání, e, jak to bude tedy e, s těmi institucemi? My si myslíme, že Eh, mm, mm, jsou to státy, které eh, třeba eh, mají regiony, které si vedou dobře, ale jiné zase ne. Tedy jak budete řešit takovéto situace v těch státech, které mají regionální uspořádání? Potom, jak je to s těmi spojenými platbami, couplingem? Vy ten coupling eh, plánujete třeba pro, já nevím, rýži, tabák, mléko, pro citlivé komodity, a protože mm, to jsou asi ty situace, které třeba tímto řešit. A potom bychom chtěli vědět, eh, pokud jde o kvalitu, jakost, víme, že naše produkce, mm, vším, co se týče jakost, eh, tak eh, tam je to jasné, ale my bychom měli vědět, eh, jakým způsobem jsou vyráběny a je třeba, ale aby to věděli lidé. A jak to tady budete, jak budete dělat propagaci těchto výrobků na trhu? Já vždycky opakuji, když k nám chodíte, pane komisaři. My máme takový základní problém. A vy jste hovořil o konkurenci uvnitř EU. Samozřejmě to je pozitivní věc podporovat konkurenci, ale také bychom se měli zabývat tím, co se děje mimo hranice EU, to znamená z dovozy. My zde máme dovozy Eh, velice často tedy dovážíme, příliš často a to často je důvodem nekalé soutěže vůči naší lokální produkci a eh, mm, my ale na druhé straně se tak snažíme mít udržitelnou zemědělskou produkci pro naše zemědělce, takže vy mm, třeba zde máme dohody, jako třeba eh, dohoda s Marokem, to je velice diskutovalná věc, především pro naše zemědělce, třeba pro španělské zemědělce a co chcete udělat s touto udržitelností a s produktivitou prioritou u nás. Děkuji, Lorenzo Rubik. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Především chci vyjádřit, že jsem velice rád, že se s vámi můžeme setkat. Já myslím, že to je velice dobré, že se s námi setkáváte tak často, je to dobré znamení. Naši skupinu zajímá celá řada otázek. Především jde o sociální nerovnost. Ta jednoznačně vyplývá i z těch budoucích návrhů. A další věc, na které nám hodně záleží, je navýšení eh, administrativní zátěže pro zemědělce, aby prokázali, že mají na něco nárok budou muset podstoupit celou řadu byrokratických postupů. Dovolte mi říct několik slov o Lotyšsku. Dnes je na náměstí Lucemburg celá řada pobaltských zemědělců. Demonstrují tam zemědělci z Lotyšska, Estonska a Litvy. Popovídat se s nimi přišla celá řada europoslanců. A jde jim o to, abychom ze slov udělali činy. My umíme krásně mluvit, říkáme, že chceme eh, konkurenceschopnost, stejnou ochranu pro naše zemědělce a tak dále. Když se podíváme na to, co skutečně děláme, tak vidíme, že pobaltské státy a především Lotyšsko v roce 2020 dostane jenom 52 průměru Evropské unie v oblasti přímých plateb. Tak nevypadá rovnost. Toto nejsou rovné příležitosti pro hospodářskou soutěž a tedy pro naše zemědělce. A proto vás chtějí zajistit, abyste zajistili alespoň 90 průměrné úrovně Evropské unie pro rok 2020. A to se počítá také na základě rozpočtových výdajů. Na další sedmleté období dostávají všechny pobaltské státy jenom 2 miliardy. A já doufám, že si moje návrhy tady vyslechnete a že dosáhneme toho, čeho dosáhnout chceme. Pan Bezinč, eh, prezident Lotyšská, je dnes také v bruselských institucích a také se postaví za tento návrh. Máme ještě určitý čas, ale na této zprávě nám skutečně záleží. Děkuji a teď tři zpravodajové. Jak víte, Luis Capula Santos, Michel Danten a Giovanni Lavia. Eh, Luis se vzdal slova, protože již mluvil, takže dám Eh, teď slovo eh, zástupcím SN, eh, socialistů a demokratů, nejprve Michel Dante a potom další. Devenir. Přijít sem, představit vaše návrhy, které byly potvrzeny Evropskou komisí, to je obtížný postup a zemědělství musí spojit efektivitu a ekologičnost ve velmi obtížném mezinárodním kontextu. Znovu dosáhnout konkurenceschopnosti, to je nezbytné, abychom dali perspektivu našemu potravinářství a zemědělství. A reforma muset eh, umožnit plně využívat globalizace, posílení organizaci výrobců, zemědělců a meziprofesionalizace. To tady představuje ústředním bodem reformy. Výrobci budou tedy silnější vůči organizacím, které zajišťují odkup produktů. Nezapomínejme, že hovoříme o 13,5 milionech zemědělců a proti něm stojí obrovské sítě obchodních organizací. Nestačí tedy podporovat organizace výrobců, ale je třeba, aby tyto organizace měly skutečnou moc a z hlediska současného práva bude třeba na tom ještě zapracovat. Pokud eh, ty návrhy v oblasti krizového řízení jsou zajímavé, nástroje, které byly předloženy do parlamentu, nejsou dostatečnou reakcí. Prevence na základě řízení trhu je zapomenuta, protože pokud jsem to správně pochopil, pokud bylo možné to pochopit a přečíst si, v návrhu komise opouštíme regulační režimy. V oblasti mléka se o tom vůbec nemluví. My jsme požadovali, aby se to obnovilo u vína a upravili u cukru. Nechceme se vracet k regulovanému zemědělství, což je zcela nepřizpůsobené na 20. století, ale větší srozumitelnost a předvídatelnost z hlediska dlouhodobého nás nutí nalézat tam, kde je to nezbytné, pružné nástroje, které by zabezpečily dodávky pro spotřebitele a také ekonomickou životoschopnost veškerých typů zemědělských hospodářství. A v tomto duchu chci zakotvit eh, práci do budoucnosti. Děkuji Stefan Le a potom Lavia. Pane předsedo, pane komisaři, děkuji, že jste zde v parlamentu. Mám několik poznámek. Bude to jedno, bude to rych, rychle. Bitva o rozpočet není ještě vyhrána a nasazení všech bude nezbytné, zejména vaše nasazení. Za druhé, jsem spokojen s, vaš, s vašem vaší prezentaci zachování minima, minimum kaplingu. U některých výrob bylo to nezbytné. A tam jsme tedy vyhráli. Za třetí, pokud jde o zelenou politiku, vaše návrhy přebírají to, co již existuje, ale neukazují nový výhled pro změnu modelu výroby, který by měl být ekonomicky a ekologicky výkonný. To vyžaduje mnohem průřezovější politiky. A když tam budete mít trošku více trvalých pastvin a trošku více půdy v klidu, tak se ještě nezmění model výroby, abychom směřili k lepšímu využití půdy a k e, vytváření většího množství rostlinných bílkovin. Já jsem o tom hovořil při prezentaci vašeho sdělení. Další otázka je problematická, bylo to před více než rokem. Pokud je o regulaci trhu a způsobu, jak přistoupit eh, k globálnímu řízení poptávky, nabídky, tak schází opatření, která by byla dostatečná. Volatilita cen, krizové řízení, to je skutečná pohroma a není opatření, které by nás tady upokojilo. A pokud jde o krizový fond, tady bych chtěl mít jistotu, že pokud jde o krizovou rezervu, která byla naplánována, bude skutečně v tom nařízení. Hovoříte o třech miliardách, my bychom chtěli vědět, na co odkazujete. Poslední věc je třeba, aby veškeré řízení bezpečnostní sítě bylo lepší než to, co je v současném návrhu. Giovanni Lavia. Děkuji Stefane Giovanni Lavina, Lavia a potom samozřejmě pan komisař. Děkuji pane předsedo. Určitě horizontální nařízení o financování eh, SZP, mm, to se týká téměř všeho v tom systému, ale chtěl bych říci, že asi to, co je nejtěžší, nejvíce obskurní v tom je právě zemědělský systém. První obecná připomínka týkající se eh, toho návrhu, který teprve dnes můžeme začít detailně číst eh, a i když předtím jsme měli určitá tušení, anticipovali jsme, zde asi bude nutné zrevidovat určité aspekty a to i ve světle mm, toho, že musíme eh, vše dát do souladu s Lisabonskou smlouvou a musíme tedy i mm, respektovat i mm, ty delegované pravomace, které má komise a vlastně již předchozí předchozí nařízení. Také mm, e, tedy e, mm, bylo dokladem toho, že zde existovaly odlišné pozice mezi parlamentem, radou a komisí. Zde mm, především je třeba jasně tedy si i e, definovat různé ty koncepce, návrhy, třeba pokud jde o to zacházení se přírodními zdroji a zde již Ehm, komise ehm, také tam se snaží i řešit otázky, jako je třeba politika soudržnosti, ale to je dost takové slabé. Potom je třeba si uvědomit, že máme e, velký rozdíl mezi různými státy, které třeba mají regionálně uspůsobení a e, mezi těmi unitárními státy, tam je velký rozdíl a jak e, a tedy k těmto tématům se musíme vrátit. Potom proporcionalita kontrol. Kontroly musí být uměrné Samozřejmě to je dobrá věc, ale je třeba se na to ještě více podívat a lépe to precizovat. Také si myslím, že bychom měli se zabývat některými dalšími aspekty, které jsou důležité, když možná se jeví jako sekundární. Jednak komunitární orgány, jak to budou prověřovat, jaké budou ty kontrolní plány a e, ty kontrolní plány by měly být delegovány někomu, anebo by si to měly nechat e, ty instituce. A potom poslední aspekt, protože určitě to není poslední naše setkání, a potom ten soulad, prověřování souladu, když to bylo předmětem velké kritiky ze strany účetního dvora ve své mm, zprávě eh, ve zprávě, ve zprávě jsou účetního dvora o eh, těch paušálních eh, mm, částkách. To bylo kritizováno a teď vy vidíte, že tady to vidíme opět v tomto návrhu v 90%, takže to bychom měli asi ještě možná přehodnotit a, a ptám se tedy, do jaké míry komise vzala do úvahy tyto kritiky. Děkuji, Giovanni. Ehm, Milí pane komisaři, nyní máte možnost zareagovat, eh, ale chci oznámit všem kolegům, vidíme, že zde máme dlouhý seznam příspěvků, že my jsme se dohodli s panem komisařem, respektive s jeho kabinetem, že budeme pokračovat v těchto setkáních, aby všichni měli možnost se vyjádřit a aby i chom mohli vždycky slyšet přímou reakci pana komisaře, pane komisaři Dačane. Děkuji, Paolo. Já většinou se snažím zůstat vždycky až eh, do konce v takových diskuzích a vyčkat na všechny, aby se mohli vyjádřit, eh, ale tady jsme museli udělat takový kompromis, eh, protože já zde mm, jsem limitován v čase, jak řekl Pálo, s tím, že je zde příslip, že se vrátím, určitě jakmile to bude nutné, abychom mohli do hloubky diskutovat o všech vašich návrzích a o našich návrzích. Pár reakcí rychle teď bych zareagoval na ty vaše první otázky a připomínky. Pokud jde o tu byrokracii, já myslím, o tom jsme již mluvili. Tady jde o společnou zemědělskou politiku a e, o jeho důvěryhodnost a efektivitu. Na jedné straně je třeba ukazovat, že jsme schopni eh, mít výsledky a potom na druhé straně třeba to zjednodušit a je třeba nalézt tou střední cestu, aby to bylo vše co nejjednodušší a ty výsledky, aby byly eh, snadno dosažitelné, protože veřejná politika se poměřuje i tou schopností vykazovat výsledky. Nejjednodušší je nedělat nic eh, a nic nepo, nepožadovat výměnou, ale s tím souhlasíte, že to nejde. A jak tedy mm, mm, vykazovat výsledky, požadovat, aby se něco dělalo a aby to nebylo komplikované. No, to je naše základní linie, které jsme se drželi v návrhu eh, těch eh, opatření eh, typu greening. Ta opatření musí být snadno kontrolovatelná mm, a třeba mm, týká se to tedy nejprve opatření toho, té půdy, do jaké míry a co se na ní tady pěstuje a my jsme se vzali tohoto způsobu, tohoto opatření. Je to příliš komplikované k kontrole, k měření a my se snažíme tedy eh, navrhovat něco, co bude nejjednodušší, co možná nejjednodušší, bez toho, aniž by to znamenalo náklady navíc pro zemědělce. Vy hovoříte o těch 7% eh, půdy v klidu. To není jenom tak, protože do těch 7% můžeme dát i různé formy vegetace, eh, které uchovávají mm, půdu plodnou, i když není pro nějak, z nějakého důvodu obdělávána a zatím tedy eh, na to nelze čerpat, ale mm, mm, my nechceme to vyloučit za každou cenu. Eh, potom zde máme i ty okraje lesů. Eh, to znamená, ti zemědělci třeba investovali do toho, aby zabránili eroze půdy a tam jsou vlastně ty okraje lesů, kde jsou stromy a to také bude vegetace, která je užitečná, tudíž na ní lze čerpat a i když je to vegetace, která není přímo produktivní. A teď eh, ty, ten coupling, ty mm, propojené platby, eh, ty jsme zachovali, ale specifikovali jsme je v tom smyslu, že musíme se snažit, aby to bylo všechno odůvodněné. Jejich použití musí být odůvodněné. My se orientujeme směrem na trh, ale v určitých situacích se to, lze, eh, lze to odůvodnit. Pokud jde o konvergenci, já dobře znám ten problém mm, po Baltí a mm, baltských zemí a ten návrh komise asi možná není dost ambiciozní ve světle očekávání, které u vás máte i ve světle cílů, které máme. Ale jak jsem řekl, zde jde o reálnou politiku, real politik a e, e, zároveň s reformou teď se jedná o rozpočtu a rozpočet na SZP je propojen s dalšími kapitolami rozpočtu a já jsem si vědom toho, že určitě budeme muset o tom diskutovat a nalézt řešení nad striktní rámec společné zemědělské politiky. Také připomínám, že ta limitace těch 30 Eh, té diference. O tom již komise rozhodla v mm, rozpočtovém výhledu, ve finančním výhledu, ne v rámci SZP. Takže to vidíte, to je něco, co jde za rámec pouhé SZP. Jde o rozdělení rozpočtu mezi členské státy a tam v tom rozpočtu jsou i jiné kapitoly. Pokud jde o regulaci produkce Vždycky jsme říkali, že tržní opatření musí zajistit skutečnou záchranou síť. To se navrhlo. A potom jsou zde různé nástroje pro řízení trhu podle jednotlivých sektorů. My e, třeba, jako je víno, zelena, zelenina, ovoce, nyní jsou zde návrhy, pokud je o mléko. A komise vám předloží v roce 2012-2013 zprávy, jak to bylo s vínem a s ovocem se zeleninou. Jsou to specifické mechanismy, které si chceme zachovat, ale komise zde v tomto legislativním balíčku navrhuje obecné nástroje tak, abychom měli skutečnou e, silnou záchranou síť, která e, bude moci e, být rychle použita a určitě mm, to jsou konkrétní návrhy. Organizace zemědělců do budoucna. To bude klíčový prvek pro všechna opatření eh, pro řízení trhu eh, či řízení, krizová řízení a jiná řízení. Je třeba, aby to bylo jednoduché, bez byrokracie, abychom mohli hned vždy řešit příčinu problému. A právě je, proto je třeba posilovat eh, organizace zemědělců a dát jim prostředky reagovat na takové situace a pokud se nám podaří něco ještě vylepšit, tak jsem otevřený k diskuzi. Jsem si vědom, že s touto reformou e, to není situace jako v roce 2003, kdy bylo 15 členských států a komise e, za den a půl mohla přijmout, nebo ty členské státy mohly přijmout rozhodnutí za den a půl. Ne, teď to bude dlouhý proces, velké spolupráce, pečlivých analýz návrhu a ty návrhy, které eh, máme na stole, tak eh, to jsou návrhy, kde komise chce tedy se chovat demokrat, demokraticky, zapojit do jednání všechny. A v tomto duchu také jsem i přišel a přijdu i v budoucnu. Děkuji ještě jednou, že jste mě dnes tady přijali mezi vás.